Good afternoon. Could you hear me? Vypadá to, že ne všichni. Nejdůležitější je, aby mě slyšeli tlumočníci. Vítám všechny na tomto odpoledním zasedání. Zastupuji předsedu výboru pro rozpočet což je dobré. Ty zvuky je nepochybně dobrý pro tlumočníky, ale ne tady v sále. Vypadá to, že to nefunguje. Tady v sále to nefunguje, bohužel. Takže e, nezbývá, než abyste používali sluchátka. Je to jediné možné řešení. Rád bych všechny ještě jednou přivítal na společném zasedání výboru EKON a výboru pro rozpočet. Půjde nám o program pro eh, ref, podporu reform. Chceme vlastně dokončit práci která nebyla dokončena v minulém legislativním období a mohu snad vycházet z toho, že máme před sebou nekontroverzní a krátký program, kterýž to eh, považuji za schválený. Nemám žádná oznámení předsedy, protože máme k dispozici pouze 45 minut a i hned budou následovat zasedání obou výborů a proto tedy hned přikročím k meritu věci, k programu pro podporu reform. Máme pouze 45 minut a jde o to, abychom tedy stanovili eh, přesné řečnické doby, pět minut pro zpravodaje, máme tu oba a Nejprve tedy dostane slovo Aydr Glardazabal Rubial, která pokračuje v této práci z minulého legislativního období. Prosím, máte slovo, máte pět minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Možná, že těch pět minut ani nebudu potřebovat. Dovolte mi, abych nejprve vysvětlila, proč jsme svolali společné zasedání. My jako zpravodajové zatím nemáme žádnou předlohu pro výbory, přesto nás jsme považovali za důležité vás informovat o aktuálním stavu věci v této věci. Jde o jednání, která vedeme v souvislosti s tím programem pro podporu reform. Jde o to, abychom si vysvětlili, co má v úmyslu rada, abychom měli všichni stejné informace. Vypadá to, že se nám tu vazbí zvuk. Vypadá to, že dneska tu máme problémy s akustikou. Snažili jsme se to všechno ještě jednou schrnout, tak abyste to viděli černé na bílém. První část mé prezentace obsahuje jednotlivé kroky, které v podstatě vyplývají z dosavadního vývoje. Funguje zvuk? Vypadá to, že ano, ale že se nám eh, tu bohužel zvuk vazbí. V každém případě jde o návrh komise, který je součástí víceletého finančního rámce. Zabývali jsme se tím v prvním čtení. I rada se tím zabývala byl vytvořen nový rozpočtový nástroj s novým názvem. Bohužel se nám nepodařilo předložit společné stanovisko, ale byť bychom tento návrh v minulém legislativním období byli bývali schválili, tak již by v tuto chvíli nebyl platný. V tuto chvíli vycházíme z návrhu komise, který byl změněn eh, v ze strany jednotlivých předsednictví. Měli jsme tu návrh finského předsednictví, který jsme obdrželi. Nicméně víme, že chorvatské předsednictví pracuje na dalším návrhu, který zatím není definitivní, ne, nemá definitivní podobu. A nyní tedy se musíme zabývat tím, co bude předloženo, abychom mohli splnit svůj úkol. Nechceme eh, vytvářet na radu tlak, ale zároveň nemá smysl se zabývat něčím, co, se, co v radě nebude mít budoucnost. To by bylo marné. A nyní tedy vysvětlení jednotlivých změn ve srovnání s tím původním návrhem komise srovnání toho stávajícího a toho původního návrhu. Byly to tři nástroje. Na, nástroj pro naplňování reformy, nástroj pro konvergenci a technická podpora. Technická podpora zůstala bez změny, ale eh, to, ten nástroj pro naplňování reform byl změněn protože tady budeme v tuto chvíli rozlišovat mezi členskými státy eurozóny a nečlenskými státy eurozóny. Budou tu tady dvě různé části na tomto grafu, je to jasně vidět. Máme tu také eh, ten další nástroj, nástroj konvergence a eh, pro konvergenci a pro reform, reformy. To se týká nečlenských států eurozóny a to bude tady nástroj, který se bude jako ne, e, nástroj konvergence používat pro nečlenské státy eurozóny. Konkrétně je to tedy nástroj pro konvergenci a reform. Jak už jsem řekla, technická podpora zůstává bez změny. To je tedy stávající návrh finského předsednictví, který byl předložen oficiálně. Chorvatské předsednictví připravuje další návrh, ale o tom zatím nemáme žádné konkrétní informace. A nyní bych chtěl, chtěla předat slovo spolu s pravodají. Chtěla jsem pouze ukázat, že eh, po vykazuje čísla, která neodpovídají těm 25 miliardám, které původně navrhovala komise. Eh, všechno Eh, bude probíráno v rámci diskuzí o víceletém finančním rámci. Veškerá čísla, která byla zveřejněna, jsou nižší než těch původních 25 miliard euro. Omlouvám se, že jsem nakonec eh, potřebovala více času, ale to téma je skutečně komplexní. Myslím, že to máme probírat také ve Štrasburku, takže mm, eh, za Ekon, tady nemáme zpravodaje, takže teď opravdu tady máme za Rynu, pana Pisnaru, jako zpravodaje za, na toto téma. Pět minut. Děkuji za tuto příležitost. Myslím si, že budu velmi rád, když budu moci podat zprávu o první věci a sice máme velmi dobrý tým Eh, s panem, paní Gadia Bazil a ostatními. Toto je jedna důležitá věc. Mm, eh, my jsme jako Prispo velice otevření a transparentní a eh, rádi bychom byli úspěšní v tím, že bychom měli jedno stanovisko parlament mm, za předpokladu, mm, vím, vím, že se to bude hodně měnit, tak jak už říkal můj kolega spoluzpravodaj. Teď zrovna jsme v této PowerPointové prezentaci máme něco, co by vám mělo víceméně ukázat strukturu, strukturu celé diskuse. Bylo by velice obtížné, bylo by obtížné to celé sledovat, protože my přesně ještě nevíme, jaká bude poslední podoba, ale teď mluvíme o tom, o návrhu, který je ze finského, založen návrhu ženského předsednictví a ty kapitoly, které sledujeme, se určitě vztahují k právní základně a způsobilosti. A vidíte tady ony tři nástroje, o kterých hovoříme, tak jak je prezentovala má kolegyně. Takže tady máme právní základnu, Eh, pro rozpočtové nástroje eh, pro eh, konvergenci a ostatní, ale také se to týká reformy, finanční reformy. Ehm, ehm, to je jedna důležitá věc pro konvergenci. Tady se zabýváme ehm, tím, co jsme tady měli dříve v reformě, takže mluvíme o konvergenci, mluvíme o členských státech, které mají přistoupit do eurozóny a podobně. A ty potřebují také podporu, takže Eh, k tomu se ještě dostaneme. Co se týče řízení, eh, zpráva, toto je určitě důležité téma, o kterém se má diskutovat. Eh, tady jde o řízení, které se týká doporučení Eurosummitu, Eurogrup, Euroskupiny, ale nesmíme zapomínat na to, že pořád ještě mluvíme o semestru a o CSR a o národních reformách a tady na tom, tady vidíte rozdíly, nebudu to přečítat, ale je důležité pochopit, že pro každý nástroj má, každý nástroj je rozlišný. Další eh, téma. Eh, to je velmi důležitá věc, přiřazování prostředků a eh, přidělování prostředků. A tady mluvíme o modulaci, o klíčích, jak k tomu přistupovat, o možnosti přidělování prostředků. A vidíme, že tu máme nová kritéria. Máme tady HDP na hlavu, jedno z kritérií. A toto by asi bylo velice zajímavá diskuse, kdybychom bychom mohli přizvat všechny aby spolu s námi o tomto diskutovali. Pak téma týkající se rozpočtu, jak už bylo e, zdůrazněno 25 miliard, o kterých se tady mluví. Jenom ještě jedna e, zmínka, e, jak tedy co se týče těch velké podpory, tady máme tento nástroj pro členské státy, máme věci, které jsou tu navíc, jsou tu dohody vládní a pak můžete mít dobrovolné transfery týkající se technické podpory, takže v rozpočtu se stává z rozpočtu víceletého finančního rámce plus ještě části, je tady eh, doplněk, doplněk eh, ze členských států eh, samotných. Jenom pár slov k časové ose. Co se teď děje? Teď velice jsme hodně závislí na setkáních 17. 17. Eh, a 17. a 20. tohoto měsíce. Bude to setkání Eurogrup, Euroskupiny a eh, takže náš původní termín byl poslat návrh zprávy 2. března, ale toto by asi nebylo možné. Je to zelený týden, eh, takže by nemělo moc toto smysl, ale my bychom vzdali, museli vzdát zelený týden, ale to by asi nebylo moc populární opatření. Takže chceme eh, rozšířit, prodloužit s pomocí sekretariátu, kterému bych za to chtěl poděkovat. Jsme, teď jsme to stanovili na 20. března a máme úmysl udržet tento termín pro prezentaci této zprávy 21. dubna. A eh, toto eh, určitě, to o tom se bude hodně mluvit asi. Poslední lhůta pro předložová předkládání pozdělací návrhu je velmi krátká, je to 23. duben. My chceme udělat následující. Chceme všechno zvládnout ve pár dní předtím, tak aby všichni eh, kolegové v parlamentu a ve výborech měli možnost, měli alespoň jeden týden předkládat pozorovací návrhy, protože 20. je to 20. a hlasování se pak bude eh, konat na tomto konkrétním zasedání 28. Eh, května. A na plenárním zasedání potom to je první a druhá plenárka v, červen, v červnu. Chtěl bych eh, závěrem ještě říci, že eh, Skutečně doufáme, že tato velká reforma, eh, že se k ní bude přistupovat velmi vážně a zodpovědně ze strany Rady. A doufáme, že to bude společné stanovisko, ke které se dopracují a chceme se spolu s nimi velmi angažovat tak, aby tento důležitý dokument pro členské státy a také pro občany bude schválen. Chtěl bych ještě ukončit tím, že navrhnu poděkuji komisi za její příspěvky a chtěl si je také vyzvat, možná by mohli poskytnout aktuální informaci, pokud předseda eh, povolí, eh, tak aby něčím přispěli později. Děkuji. Děkuji, asi jste zaznamenali, že jsem spolupředsedou tohoto eh, zrání spolu s panem Gušmou, místopředsedou Ekon, který nahrazuje paní Temali. A teď přejdeme příspěvkům nových zpravodajů. Pane Georgos Kircose bych asi měl najít, ale nemyslím si, že je v místnosti. Takže přejdeme k paní Majdal. jestli nová zpravodajka eh, za EPP. Pouze dvě minuty. Děkuji. Pokusím se hovořit stručně. Zastupuji Otmara Karase, zpravodaje KRSP. On měl naléhavé záležitosti v Rakousku a bohužel se nemohl zúčastnit. A chci vám sdělit pět bodů. Za prvé, pan Karas silně podporuje celkový cíl, to znamená implementace prioritních reform ve všech členských státech, přitom posílit investice a zodpovědné fiskální politiky. Strukturální reformy jsou součástí toho pozitivního trojuhelníku v procesu evropského semestru. Musí to probíhat v situaci, kdy tedy členské státy zatím naplnily pouze přes 50 doporučení pro specifit jednotlivé zemi, země ehm, a jejich plná implementace by mohla vést k, ke zvýšení hospodářského růstu až o 1 ehm, takže stejně jako MFF víceletý rámec, i zde to musíme chápat jako investici do budoucnosti, z které vznikají velké uh, přínosy. A musíme pokračovat práci na hospodářské a ekonomické unii. Za, za druhé, pan Karas vítá to, že vyjednávací tým v tomto procesu se bude zabývat také návrhem komise o návrhu zprávy pro rozpočtový návrh pro konvergenci a konkurenceschopnost, která vlastně navazuje na vyjednávání v radě. Ovšem, parlament nebude čistě kopírovat jakýkoliv přístup rady, ale definuje vlastní postoj k dosažení optimálního výsledku ve prospěch evropského občana. Parlament by měl navázat na svoji práci z předchozího volebního období za třetí. Ankara plně podporuje možnost finanční, technické a konvergenční podpory i pro nečleny eurozóny. Jak už se s tím počítalo v eh, Junkrově, za Junkrově v komise. Dále pan Karas říká, že jakákoliv nerovnováha podpor, musí, že ji musíme předejít a ta formula alokace fondu musí být správně nastavena a za. A konečně pan Karas říká, že tento nástroj musí jít ruku v ruce s přeskumem ekonomické zprávy, k čemuž vydala komise nedávno sdělení. Ale pan Karas nepodpoří zásadní přeskum u této složky. Všechny iniciativy by měly postupovat paralelně, měly by se doplňovat a ne si vzájemně bránit. S ohledem na toto téma a další témata se pan Karas těší na dobrou spolupráci se spolu s pravodaji a s celým vyjednávacím týmem v příštích měsících. Děkuji. Protože tu není další stínový zpravodaj VPB. Tak eh, a vím, že vaše země chce vstoupit do eurozóny, tak jsem byl tolerantní, to o řečnický čas. A teď SAD, máme tu opět absenci stínového zpravodaje, nebo ne? Takže zareňu Louis Garicano, pokud tu je. Hmm, pondělí zdá se, že není úplně nejlepší den, po co se týče, eh, co se týče účasti. Jde také nic, také nikdo. A Damien Beslager za zelené, prosím. Já zastupuji také sněmového zpravodaje z Ekonu, takže je to stručnější shrnout jaké dohromady. Takže jsem rád, že můžeme teď se bavit o této záležitosti a vzhledem k tomu, že není zatím právní základ, tak se chci zaměřovat spíš směrem toho eh, nedávného návrhu, který, který jsme viděli nedávno. Takže hlavní, o co nám jde, je Takže, když se podíváme na zprávu, tak tady je určitá ambice, která je možná není na místě, že by část měla být po strategickým vedením eh, členských států eurozóny, část toho rozpočtu. Víte, že program v rámci víceletého rámce není navíc, ale že vlastně odklání prostředky od existujících fondů a proto tyto prostředky jsou navrženy, aby se přesunuly z eh, toho rozpočtového bodu, eh, v kterém má parlament spolurozhodování, do stanovování priorit, do jiného bodu, do struktury u níž máme pocit, že je nedostatek transparentnosti a rozhodně žádné spolurozhodování Evropského parlamentu. A unikáme, proč by Evropský parlament měl souhlasit s takovýmto posunem. Dále k velikosti. Ta velikost se znovu zmenšila už z původně malého rozsahu 25 miliard. A teď ten poslední návrh už navrhuje fiskální pravidlo s omezenou eh, efektivitou a rozsahem, ale s obrovskými problémy, co se týče zprávy, takže nevím, proč bychom to potřebovali. Nevidím politický nebo ekonomický přínos takového programu, leda, že by se tyto problémy vyřešily. Třetí bod se týká flexibility. Já jsem rád, že ta logika Jastrituch byla z toho vyloučena, že už to tam není. Ale pochybuji, že by se to znovu nevrátilo na pořad jednání. Nemá smysl takové pravidlo vytvářet, pokud si myslíte, že by všechny peníze měly se vrátit zpátky tam, odkud přišly, protože pak to není ten fiskální nástroj, který bychom potřebovali. už to čtvrtý a poslední bod, není mi úplně jasné, jakou to má hodnotu oproti eh, fondům soudržnosti, co tím je to k dispozici pouze pro státy, které mají hrubý národní důchod pod uh, úrovní průměru Evropské unie, a přitom to by mohl říct fond soudržnosti a ten rozsah toho nástroje je poměrně dost velký vzhledem k celému tomu, celé té velikosti, proč to má tak velký podíl. Takže tolik moje čtyři body, týkají se spíš eh, obsahu než eh, chronologie, ale doufám, že se dostaneme pak eh, k podrobnostem a že radě velmi jasně naznačíme, že nejsme ochotně přijmout cokoliv, co si vymyslí. Dobrá, takže teď stínový zpravodáve za EKR absolutně absentují. Nevím, jestli je tu pan Robert Zíle případně. So now even more relaxed GUE shadow. Takže teď se můžeme uvolnit GUE, pan Dimitrios Papadimolis. No. And, but fortunately my neighbor is here. Ale naštěstí je to můj soused, pan Kuzmao, což je stínový zpravodaj za Ekon z GUE. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Děkuji. Pokud jde o RSP, tak bych rád upozornil na to, že naše frakce by ráda věděla, proč takový nástroj v Evropské unii vůbec potřebujeme, protože nám to není jasné. A rádi bychom věděli, jestli cílem je tento nástroj používat proto, abychom, aby tady nebyla naplňována eh, doporučení pro jednotlivé země. My Vypadá to, že se jedná o provádění reform, které eh, tedy by mohlo být kontraproduktivní. Já si myslím, že potřebujeme tedy rozpočtový nástroj, ale domnívám se, že musí být koncipován jinak. Strukturální reformy musí být legitimizovány demokratickými evropskými institucemi, především Evropským parlamentem a také e, národními parlamenty a národními vláda, vládami. A to znamená, že potřebujeme návrh rozpočtu, který zaručí uh, makroekonomickou rovnováhu v eurozóně. Ale pokud jde o přerozdělení a o s tím spojená pravidla, tak my nesouhlasíme s tímto eh, přístupem, protože to nezohledňuje nerovnosti, které v rámci eurozóny existují. Budeme se této rozpravy dále účastnit a to především pokud jde o programy strukturálních reform. Chceme, aby, byly, aby bylo postupováno způsobem, který bude demokraticky legitimní. Nesmí to rozhodovat pouze Evropská komise. Ano, děkuji. Musím říci, že země, ze které pochází pan Guzmao, odvedla velký kus práce, pokud jde o reformy. Nyní máme ještě pár minut na to, abych vyvolal řečníky spontánně, pokud je tu snad někdo, kdo se chce eh, chopit slova. Pokud se nikdo další o slovo nesahlásí, prosím. Prosím, pane Ržonca. Děkuji. Budu hovořit polsky. Němčeně, więc krótko, krótko się na ten temat, skoro ještě. Já bych řekl, že je skutečně na čase se začít bavit o tomto eh, tématu a já bych si dovolil podtrhnout, že má skupina je pro technickou podporu. To je myšlenka, která by měla zůstat zachována zejména nové nástroje My je neodsuzujeme, neříkáme, že by to bylo špatně, ale máme situaci, která je komplexní. Jsou členské státy eurozóny, jiné do eurozóny nespadají. Naše skupina nepochybně předloží naši pozici podrobněji Vše, co se týká rozpočtu, nás samozřejmě zajímá. Nové řízení rozpočtu, vlastní zdroje, všechna tato témata jsou pro nás nesmírně zajímavá. E, polská vláda neváhá účastnice těchto rozhodnutí, případně i zvýšit e, příspěvky do tohoto rozpočtu, protože nás zajímá soudržnost v kontextu Evropské unie. Jak učí země, postkomunistické země, by měly nadále zůstat významnými příjemci finančních prostředků, které Evropská unie velmi dobře spravuje a tato podpora je velice viditelná v těchto státech. Takže já doufám, že v našich dalších diskuzích bude náš hlas slyšet. E, trvá, e, zobaczymy, jaké bude... A uvidíme, jaké bude v konečném důsledku stanovisko rady, jaké z toho budou výsledky, ale budeme se vyjadřovat k tomu, co nás zajímá jako celek, to znamená Evropskou unii. Děkuji a nyní tady promluví komise. Pan Rally mají, která komise tu naštěstí je. Děkuji, děkuji za to, že jsme dostali možnost tady krátce představit náš názor. Chtěla bych říci, jaká je současná situace. My v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme s finské, finským předsednictvím, s chorvatským předsednictvím. Snažíme se tedy zapojit některé z návrhů, které se objevily v tom takzvaném term sheetu a snažíme se je tedy zapracovat do eh, současného programu RSP Text finského předsednictví eh, byl předán oběma spoluspravodajů. Eh, to je takový relativně stabilní základ, ale zatím se diskutuje o procesu alokace a o využití části finančních prostředků eh, flexibilnějším způsobem. Až 25 by mělo být možno využít flexibilnějším způsobem. To jsou tedy věci, o kterých se v tuto chvíli diskutuje. Nicméně doufáme, že v rámci chorvatského předsednictví se nám podaří ty problémy vyřešit, dokončit tu diskuzi eh, v březnu a to by potom umožnilo parlament parlamentu splnit svoji úlohu. Jsme velmi rádi, že můžeme být nápomocní oběma spoluspravodajům a oběma výborům, že tedy můžeme tu práci lépe vysvětlovat. Rád ráda bych ještě řekla něco k těm fóliím, které tu představili spoluspravodajové. Musím říct, že jsou korektní, relevantní. Největší rozdíl mezi těmi původními návrhy a novým návrhem je například to, že v BICC máme investiční složku, která tu předtím nebyla a také je tu ustanovení týkající se e, kofinancování, vnitrostátního kofinancování, které předtím obsaženo nebylo a alokační klíč mm, byl taktéž změněn nyní, tedy na, rada navrhuje, aby to bylo rozděleno na základě počtu obyvatel a HDP per capita a také je tam eh, proces řízení BICC, který byl do návrhu začleněn, tak abychom měli určité strategické vodítko eh, s vzhledem eh, k eurosamitu, k setkání euroskupiny. My jako komise tedy budeme i nadále zodpovědní za eh, to vynakládání finančních prostředků a v tuto chvíli bych vás ráda ujistila, že naše eh, vaše role tedy bude dostatečně respektována. Děkuji a nyní tedy dostane slovo eh, pan Vincesco Bakaro, což je tedy právní poradce za příslušný útvar komise. Děkuji. Kolegyně již vysvětlila hlavní rozdíly. Já bych rád zdůraznil jednu věc, která je specifická nebo relevantní z hlediska řízení. Pokud jde o řízení, tak eh, je, existuje návrh komise pokud jde o nové nařízení, chceme tu mít strategické vodítko pro priority, které budou muset členské státy zvažovat, pokud tedy budou rozhodovat o BICC. Ale Nedotýká se to tedy výsad komise, pokud jde o vynakládání finančních prostředků. Musíme tedy stanovit jasnou eh, linii mezi eh, tím, těmi eh, kompetencemi v rámci vynakládání prostředků a výsadami komise na základě smluv. A nyní tedy pan Garikáno za Renew. Děkuji, děkuji, omlouvám se, Eh, že jsem tady přišel pozdě, omlouvám se, že jsem tu nebyl včas a děkuji vám také za vaši flexibilitu. My souhlasíme, děkujeme zpravodajům za jejich práci, souhlasíme s tím, že tedy potřebujeme jakýsi rozpočtový nástroj. Také se domníváme, že eh, je potřeba tedy řešit pobídky na straně členských států. Na základě takový, takového nástroje je to velmi dobrý výchozí bod, ale znepokojuje na současný stav věci, pokud jde o to, co dělá Rada z hlediska demokratické odpovědnosti. Eh, přesunují se tu určité záležitosti eh, jsou tedy odnímány kontrole parlamentu a demokratických institucí a jsou převáděny do eh, kompetence rady, což nás znepokojuje. A znepokojuje nás také eh, nedostatečný objem toho programu. To znamená, že my budeme spolupracovat se zpravodaji a s dalšími poslanci a budeme se snažit dosáhnout procesu, který bude podle našeho názoru více demokratický a také se budeme snažit dosáhnout rozpočtu, který bude více odpovídat našim potřebám. Ano, a nyní závěrečné slovo. Eh, oba zpravodajové budou moci promluvit. Děkuji, budu velmi stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat těm odvážlivcům, kteří sem dorazili v pondělí odpoledne. Všechno jsem si poznamenala. Jednu věc na vysvětlení. Řekla jsem, že musíme počkat na návrh chorvatského předsednictví. Nejde o to, abychom anticipovali to, co navrhne rada. Ono se tady Ona se tu odehrála celá řada věcí. Komise předložila svoje návrhy a najednou to tedy dospělo do okamžiku, kdy to celé ztratilo smysl. Rada eh, předloží návrh a na základě eh, toho návrhu, který rada předloží, eh, se do toho jako parlament budeme moci pustit. Ale bohužel je to tak, že věci se velmi změnily a proto by nemělo smysl na tom eh, pracovat teď a nezohledňovat návrhy jiných institucí. Tolik tedy na vysvětlenou. Jednu věc jsem předtím zapomněla, nevím, jestli je to v tuto chvíli ještě relevantní, ale v každém případě se to pokusím zopakovat. Ona je to tak, ta takzvaná doložka o makroekonomické podmíněnosti. Znamená to, že finanční prostředky budou vázány na podmínky evropského semestru. Já to v tuto chvíli nebudu eh, uvádět všechno do detailů, ale je pravda, že rada pracuje na eh, rozdělovacím klíči. My jako parlament jsme se k tomu naprosto jasně vyslovili. Rozdělování podle počtu obyvatel prostě nestačí, potřebujeme další rozdělovací kritéria a v závislosti na tom, jaká rovnice z toho v posledku vzejde, eh, tak v každém případě musíme dostat specifické situace jednotlivých členských států a zároveň to musí odpovídat s vlastním cílům tohoto programu. A nyní ještě krátká reakce na to, co řekli zelení. Ano, to je věc, o které se stále diskutuje. Otázka, jak budou peníze rozdělovány, ale nezávisle na konkrétních pravidlech je jasné, že každý členský stát musí dostat zpátky minimálně 70 vložených prostředků. Já souhlasím s tím, že se na to jako Evropský parlament musíme ještě zaměřit, pokud si, pokud si přejeme takovýto program, který bude platit 7 let na 2, pro 23 členských států, tak eh, potřebujeme odrobná pravidla. V obou výborech se zhusta hovořilo o stabilizačních programech a diskuze o tom stále ještě nebyla dokončena. děkuji. E, naše původní prezentace jako zpravodajů a spoluzpravodajů e, byla e, podobná já, my jsme tedy nepřišli s tím, co si e, myslíme. V naší funkci e, musíme naslouchat nejprve našim kolegům a sice naslouchat tomu, co říká rada, komise, takže my bychom měli být zjevně neutrální. Ale Tady máme hlavní kapitaly e, k diskuzi a když se e, podíváme na to, co nám poskytlo eh, tyto poznámky, co, které uváděli EPP, GUE, Zelení a podobně. Takže jsme v zásadě viděli, že diskuze se bude točit kolem těchto kapitol. Je jasné, že se tato diskuze konat bude. Chtěl bych ještě tady dodat něco, co je spíše odpověď na kolegu, kolegovi z GUE tedy velmi diplomatickým způsobem eh, se ptal na to, jestli to bude příležitost eh, mít tyto eh, nástroje, například jak, je, jak, jak můžeme roz, rozlišit nástroje pro tedy fondy soudržnosti a jiné. A je důležité tady pochopit, že teď tu máme velké rozdíly mezi nástroje to otázka takové dobře načasované odpovědi na to, co se děje. Ehm, politika soudržnosti, když ji naprogramováte na sedm let, ehm, ale ehm, co se týče tak jde o to, že tady hovoříme o balíčcích, o reformách. Nemluvíme o intervenci do celé logiky soudržnosti, ale jde o to, že politici i když nepřijdou s konkrétními výsledky velice brzy, tak tady například mluvíme o celostní reformě vzdělávání nebo celostní reformě zdravotnického systému eh, nebo trhu práce. A eh, zde hovoříme o těchto velkých věcech, které by mohly být součástí balíčku. Samozřejmě zůstává tady otázka velikosti toho. Takže bych chtěl závěrem říci, že jsme velmi vděční jako spoluspravodajové za to, eh, že můžeme přijít s doporučeními, budeme pracovat také se stínovým zpravodaji, ale prosím, budete-li mám chtít chtít poslat své příspěvky, poznámky v průběhu celého procesu. Budeme vděční a chceme poděkovat také komisi za její angažovanost v celém tomto procesu. Děkuji. Děkuji eh, za vaše příspěvky. Eh, časový program je jasný, který mm, jde o hlavně o prezentaci návrhu zprávy, to je 20. 21. dubna. A eh, na závěr chci říct, že tady máme velkou prodlevu, když se podíváme na výchozí bod finanční výhled, výhled, výhledu 2000 až do 2027. Co se týče finančního výhledu 2007 až 2013, tak to bylo naposledy dohoda mezi eh, vládami, která vlastně eh, začala rok před, byl to v prosinci roku 2012 a pak následovala jednání s parlamentem. Naposledy, kde byla taková, vznikla takováto dohoda mezi vládami, to bylo 8. února. A to znamená, my pokulháváme. E, máme dokonce více ještě pozdržený program, protože doufáme, že tady budeme mít e, mezivládní dohodu 20. E, února. To je onen zvláštní summit Evropské unie. A chci připomenout, že nikdy vlastně, že zatím nebylo možné udělat dohodu na poprvé. Vždycky bylo zapotřebí takových dvou pokusů. Doufíme, že se nám teď podaří Eh, toto udělat 20. února a pak budou následovat hm, jednání s parlamentem. Jinak hm, to bude velká ztráta na rok 2021 nebo i do roku 2022. A tomu bychom se měli vyhnout. Takže vám děkuji za vaše příspěvky a teď si uděláme krátkou přestávku a dostaví se hm, potom členové výboru na souběžnou práci.